Zápis tohoto zasedání bude přeložen v příštích dnech parlamentu k schválení a jestliže eh, není námitek, předložím tady toto, tato usnesení. Zasedání je přerušeno a přeji vám příjemný